Příslušné orgány Německa mě sdělili zvolení pana Ant Kona, který nahrazuje pana Martina Šulca a to s účinností k 24. únoru 2017. Parlament bere, bere na, věn, na vědomí jeho zvolení. Vítejte, nový kolego, a připomínám, že bude zasedat